zdrželi. Tímto je návrh přijat. Tímto jsme se dostali na konec hlasování. Já bych chtěl jenom ještě sdělit, že návrh EPP, aby pan Gjury se stal členem výboru pro hospodářské záležitosti, někdo proti, nikoli, takže tím je toto jmenování potvrzeno. Zápis z této schůze. Pan posl se hlásí. Pane předsedo, já se omlouvám, ale dnes celý den se několikrát stalo, že maďarská a pravicová extremistka ke každému bodu hovořila o Maďarsku. Já bych byla ráda, rád, abychom měli eh, na pořadu jednání oddělená eh, témata a aby se neustále nehovořilo o Maďarsku. Kolegyně zde bohužel není, ale já se postarám o to, aby vaši poznámku zaznamenala. A zápis tohoto jednání vám bude předložen v následujících dnech, pokud nebudete mít nic a proti, a poté bude zápis považována za přijatý. A takže odročuji schůzi Evropského parlamentu. Přeji vám šťastnou cestu domů.